Right, welcome colleagues. Vítejte kolegové. Uh, hope you haven't all been... Omlouvám se za spoždění. Doufám, že tady ne- netvítujete, že předsedkyně přišla pozdě. Já tu obvykle bývám jako první, ale tentokrát to selhalo. Takže přijetí pořadu jednání, žádné změny, děkuji schválení zápisu ze schůze 14. října 2013. Eh, Budeme považovat tedy zápis za schválený. A tím se dostáváme teď k bodu 3, což je zpráva Jean-Paula Gozese o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincích, již jsou určeny k oběhu. A tímto bez meškání dávám slovo Jean Paulovi. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Takže vzhledem k davům, které se tady tlačí, má, že tady, jsou tady žurnalisté, máme tady tedy naléhavé téma, téma pro Evropskou unii. Jde o určité změny nařízení týkající se tedy eh, dražbě vydávání peněz. A je to tedy otázka pouze tloušťky mincí a e, případných potřebných změn. Parlament je konzultován, jestli souhlasí se stanovením této tloušky, váhy. To už bylo všechno stanoveno. To znamená, k té váze tloušce už se nemáme vyjadřovat, už pouze k té tloušce. Já nemám žádné konkrétní pozměňovací návrhy. Kromě toho, že by do úvodního ustanovení bylo dobré doplnit, že by bylo, tento systém by měl zabránit, lépe bránit a předcházet padělání. A samozřejmě potom, eh, kdyby měl parlament nějaké další námitky, tak by bylo dobré o tom informovat. Já jsem předložil pozměňovací návrh jenom, abych ukázal, že jsme eh, prostudovali ten text a že um, můj asistent odvedl dobrou práci, ale uh, samozřejmě jinak v podstatě žádný uh, parla, žádný parlamentní pozměňovací uh, návrh nebyl potřeba. Můj zelený kolega, kolega ze zelených se omlouvá, že nemůže s námi být dnes odpoledne říká, že to není pro Evropu zásadní téma. Já toto téma úplně nezdílím s ním. Neříkám, že to úplně vejde do dějin. A to je tedy eh, zatím z mé strany vše. Right. Uh, do we have any... Ano, děkuji. Máme další zájemce o slovo. Stínový zpravodajové, zdá se, nejsou mezi námi v tuto chvíli. Kdokoliv jiný se chce vyjádřit? Prosím, Svene. Ano, já jsem měl původně nahradit Žána Pola, kterého přivítali mezi sebou jeho eh, fr- francouzští kolegové. Každopádně blahopřejeme, že Eh, se dokonce byl, byl předložen takto pozměňovací návrh, a, takže blahopřejeme. Nikdo jiný se nechce vyjádřit, takže to je, řekla bych, eh, nemkon. Tím jsme v podstatě probrali pozměňovací návrhy, až máme lhutu 14. listopadu, budeme o nich případně hovořit 5. Eh, prosince a budeme o tom hlasovat ten týžden den a na plenární zasedání byste to mělo dostat v lednu. Takže pokud, Žáne Pole, nechceš ještě něco dodat, můžeme přejít hned k dalšímu bodu. Ale zase, že nám chybí lidé. To jsme čekali, že Jean-Paul bude hovořit půl hodiny na toto téma mencí. Pour ça, pour ça dure une... Pokud jde o tu půl hodinu, tak eh, já myslím, že možná to mělo být ještě později. Já se omlouvám, kolegové, ale zdá se, že jsme si takto vyšetřili ještě asi 30-minutovou pauzu, respektive tedy do té doby, než tady dálka přijde mezi nás, než to budou stínoví zpravodajové, což je opět Jean-Paul, vy tu tedy jste, Wolf Krins, Filip Lambert za zelené a Said Kamal za EKR. Takže půl hodiny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 Dus uh, u zal zich herinneren dat op 4 september. Uh, Takže 4. září uh, komise uh, schválila uh, balíček se sdělením k uh, přístupu ke stínovému bankovnictví a ke konkrétním a ke konkrétním, a s konkrétním nařízením fondu peněžnímu, peněžního trhu. A tyto fondy v Evropě v současné době spravují tisíc miliard eur nejméně Jedná se tedy o závažnou eh, rozsáhlou skupinu eh, fondů a ty hrají eh, důležitou roli v krátkodobém financování jak finančních institucí, tak podniků, tak státních úřadů. Takže ekonomicky to má určitý smysl. A teď jde o to, abychom tyto trhy specificky regulovali. Pokud jde o ten návrh samotný, tak řeknu něco k nadcházejícímu harmonogramu. V nadcházejících týdnech eh, dokončím zprávu a budeme ji moc projednat 2. Eh, eh, prosince. Potom budeme mít chvíli na pozměňovací návrhy. Tam lhůta bude do 10. prosince a pak je můžeme projednat nějakého 20. ledna a hlasovat budeme moci o tom nějakého 12. února na výboru a potom v Dubnu na plenárním zasedání. A ty dva měsíce by nám eventuálně eh, mohly dát příležitost eh, zkusit, jestli eh, bude možné dohodnout se s radou ještě před koncem tohoto volebního období, což je naší žádostí, pokud je o kontext debaty tak samozřejmě je tady i krize finančních trhů. Eh, fondy peněžního trhu jsou oběť, nebo byly i eh, jimi obětmi a pádem Lehman Brothers eh, tedy do toho byly také staženy a lidé, kteří to sledovali, vědí, že v tuto chvíli nebo v tehdy nějakých, teď bylo vybráno 300, nějakých 300 miliard dolarů za několik dnů a hledají jiné místo. A to eh, hovořím jenom o Spojených státech, ale i tady eh, nastaly eh, problémy v Evropě. Samozřejmě jsou tady systémová rizika související s fondy peněžního, peněžního trhu a také s jejich vazbami na klasický bankovní sektor. Takže my se musíme zamýšlet nad tím, jak minimalizovat taková rizika nebo je úplně odstranit. A si si také vzpomenete, že v roce 2010 už eh, předchůdce ESMI začal s eh, přesnou definicí toho obsahu fondu peněžního trhu a tam se rozlišovalo mezi eh, krátkodobými a standardními fondy peněžního trhu a tuto definici také přijala komise do svého návrhu. V tuto chvíli eh, se zabývám debatami a diskusemi se stínovými zpravodajmi a doufám, že eh, od nich brzy dostanu eh, nějaké vstupy, ale mm, mm, myslím, že je v zásadě třeba podpořit komisi v jejich přístupech. Už minulý rok ve zprávě o stínovém bankovnictví jsme něco takového udělali. I tam jsme zdůraznili důležitou úlohu Fondu peněžního trhu, ale také jsme zjistili, že fondy, eh, že v těch fondech, v takzvaných cínech, kde se nabízí stabilní hodnota, ty, že ty jsou zranitelné vůči masivním ranům a e, proto bychom je měli posílit tak, aby e, bylo pokryté riziko jejich likvidity. E, konkrétně se jedná o riziko, které se týká ochrany stabilní vnitřní hodnoty a o internalizaci nákladů na krytí tohoto rizika. Eh, fondy peněžního trhu by měly eh, mít povinnost zavést proměnlivou vnitřní hodnotu a tím by eh, se měly posílit. A návrh komise je zavazuje tedy, tedy ty scénav, stanovit stabilní vnitřní hodnotu Eh, která by měla eh, být schopna eh, zakrýt řadu kolísání hodnoty. A pokud tam se kolísá, tak by přešli na, ten, na ty variabilní fondy VNAV. Ale CNAV by potom měli mít, aby minimalizovali riziko ranu, alespoň 3% nárazník z aktiv. A komise tedy toto eh, navrhuje. Alternativou by také mohlo být, abychom eh, eh, ty cenafy úplně zrušili a zavázali všechny fondy, aby přešly na variabilní uspořádání. Tam by ty výkyvy byly viditelné pro investory, nebo jiný návrh by mohl být, aby oni museli dostat bankovní licenci, takže to je opravdu hodně dalekosáhlý návrh. A tam by potom eh, museli plnit spoustu normálních podmínek jako jiné banky obyčejné. Oproti tomu naopak odvětví eh, spíše eh, je pro takzvaný liquidity fee, kdy se ten černý Petr pošle investorovi. Řekne se, že v, když investor bude chtít opustit fond v době nějakého tlaku, tak bude muset přip, si připlatit. A to by mělo omezit tu eh, nervozitu na trhu a bylo by to mm, možné řešení toho problému, který tady řešíme. Eh, já bych vás rád eh, vyzval, abyste si Eh, tedy abyste vycházeli dále z toho návrhu komise a zabývali se eh, eh, tou myšlenkou toho nárazníku, jestli nám to dává dostatečnou záruku toho, anebo jestli bychom měli se ještě dále pustit tím směrem toho povinného, té povinné transformace fondu. Eh, o tom eh, bude určitě debata v nadcházejících eh, týdnech. Potom další bod do diskuse je role ratingu. Komise zpočátku stanoví, že fondy peněžního trhu, zejména CNAFy, nemohou žádat o žádný rating nebo nesmí jej financovat, rating svého působení. Komise to odvodňuje tím, že CNAFy nebudou moci být eh, eh, zachráněny a že v praxi eh, by vlastně dostávali jenom trojité a, a, a kdyby ne, tak by okamžitě vznikal ran a okamžitě by byla poškozena důvěra. Na druhou stranu, jiný aspekt té otázky ratingu je, že komise navrhuje, a ne, aby se příliš věřilo ratingovým agenturám, ale aby se vytvořila interní eh, schopnost eh, posuzovat eh, ty produkty, do kterých investiční fondy tohoto typu investují. A předpokládá se tady celá procedura. Myslím si, že debata o interním ratingu bude velmi důležitým bodem našeho jednání. Obecně se vychází z toho, že kvalitativními opatřeními, eh, které, eh, která jsou eh, začleněna do toho nařízení, zejména pokud jde o diverzifikaci investic, likviditní požadavky, požadavky na nebo omezení koncentrace a ten kapitálový nárazník, tak tohle všechno by mělo vést nakonec k tomu, že žádné velké riziko nevznikne, které by mohlo vyvolat ran Potom ještě poslední věc. Eh, ta se týká transparentnosti. Eh, je tady celá eh, řada v tom nařízení těchto věcí, tedy prvků transparentnosti a ještě tam jistě můžeme něco přidat. Například ohledně toho, jak se vypočítávají provize fondů. Další důležitá věc je otázka dohledu. v rámci Evropského bankovního dohledu jsme se eh, rozhodli velké banky eh, podřídit eh, evropskému dohledu a otázkou je, jestli by se to nemělo týkat i velkých fondů. Protože jsou fondy, které opravdu mají spoustu miliard eur ve správě a které už ne na národní úrovni, ale nejlépe na evropské úrovni by se spravovaly nebo eh, se na ně dohlíželo. A poslední věc, kterou jsem chtěl zdůraznit, je eh, varianta, mm, tedy eh, vazby na sponzory. Do jaké míry se tohle podobá tedy klasickému bankovnímu sektoru? Jak jak eh, to odložit, nebo eh, jak, to, eh, jak ty fondy rozdělit tak, aby v žádném případě se to netýkalo vkladů klientů, jejich, jejich interní problémy. Já každopádně, paní předsedkyně, uzavřu tím, že si myslím, že návrh komise je dobrým východiskem pro další práci. Musíme se snažit o globální dohodu pro tuto legislativu. To by bylo úplně úžasné. Myslím si, eh, že eh, potom budeme moci eh, vytvořit dobré řešení a těším se na dobrou spolupráci s kolegy a na to, že dojdeme k dobré vyvážené zprávě. Děkuji. Uh, uh, Děkuji. Žádost Filipa Lamberce a protože musí brzy odejít, chtěl vlak, takže mu dáme slovo nyní. Jean-Paul mu vyhoví, aby pak chytil Eurostar. Pan Lambert, takže určitě jedete na nějaké lákavé místo. Síly zla nejsou nutně tam, kde lidé očekávají. Takže Dovolte mi, abych se pokusil tady najít své poznámky, abych neřekl nic pošetilého. E, takže za prvé, tyto fondy peněžního trhu jsou de facto kvazi bankami. Zvláště tedy e, syna. Takže standardní způsob, regulace je, že řekneme, když děláte ve stejném biznesu, jste vystaveni stejným uh, rizikům a také stejným pravidlům. A místo bychom zakazovali těmto uh, peněžním fondům fungovat, tak komisař Barně ve své moudrosti rozhodl, že by v zásadě měli být vystaveni procentnímu kapitálovému nárazníku pakliže se chovají jako banky, měly by se řídit pravidly podobnými pravidlům CRD4. Takže jsou podrobeni těmi nej, těm nejpřísnějším požadavkům to je 3% eh, tedy eh, míra eh, pákového efektu, leverage a v zásadě to má být opatření, které je proticyklické. Neboť tyto fondy pak mohou fungovat jako určité posilovače volatility v případě eh, nějakých eh, situací, eh, výkyvu trhu a podobně. Takže by pomohlo, aby, byly přís, aby byla přísnější tato pravidla v dobrých časech a uvolnila se za krize musíme samozřejmě se zamyslet nad tím, jestli jít tímto směrem, vzhledem k tomu, že eh, SINAF a ty příslušné eh, fondy jsou de facto banky, je otázkou, jestli bychom je neměli podrobit eh, bankovním licencím, určitým zvláštním bankovním licencím, tak, aby byly podrobeny i těmto požadavkům. Jsme skeptičtí, pokud jde o přechodná období. Chtěli bychom, aby byla co nejkratší, abych se sladila s pravidly CRD 4, s přechodnými obdobími CRD 4. Chceme omezit potenciální expozici těchto fondů eh, derivativům eh, OTC, to znamená z mimo burzovních trhů. Víme, že, že je to nejvíce volatilní aspekt derivativ a my nechceme zvyšovat systémové riziko. Co ještě dalšího? Trošku nás maté, že příslušný orgán dozoru, CESMA, když se podíváme na eh, tyto měnové, mě, eh, peněžní fondy, které tedy vypadají, jak říkám, jako banky, tak eh, si říkám, zda by nebylo potřeba mít, tedy aby se tím zabývalo EBA. Když jsou to podobné aktivity, tak bychom neměli mít dva různé režimy dozoru, když se jedná o tak úzce spolu související obdobné věci. A ještě konečně posílené požadavky transparentnosti, abychom byli schopni lépe monitorovat aktivitu eh, těchto fondů peněžního trhu. Takže co nejrychleji se ty mé připomínky eh, stanou pozměňovací návrhy, na které se potom podíváme a pokusíme se potom jak si komprimovat ten pracovní proces. Ještě děkuji Jean-Paulovi, že jste mě nechal eh, tedy teď hovořit, přestože odjíždím zrovna do Anglie. Okay, thank you very much. Dobrá, děkuji. Nevidím tady Wolfa Klince. Sylvie, eh, vy eh, budete místo něj? Nebo omlouvám se ne, už šílim. Tak teď Jean-Paul, samozřejmě, prosím. Merci. Děkuji. Paní předsedkyně. Takže to je právě ten problém, když jsme pořád přítomni, tak pak někdy si nevšimnete, že tam nejs, že když tam jednou nejsme. Jinak chci samozřejmě um, posílit odhodlání které tady zaznělo, sdílím také ty ambice, pokud jde o harmonogram. Bylo by opravdu dobré, abychom celou tuto záležitost dotáhli do konce volebního období parlamentu. Byly tu potrženy body, které budou ještě zdrojem diskuzí. Je tady problém eh, toho nárazníku a jeho objemu. A teď se ještě vyslovím k otázce ratingu. Trošku mě mate, když tady vidím, jak komise navrhuje zákaz, tedy po vyžádání si toho ratingu. Víte, že já jsem několikrát byl zpravodajem přes speciálně pro rating, nebo stínovým zpravodajem, to bylo tehdy zpráva pana Dominičeho. Vidíte, že e, tam je určitý rozpor, že nechceme žádat o Eh, tuto známku, tento rating a zároveň chceme, aby bylo toto odvětví podrobeno evropskému do, dozoru. Já si myslím, že nad tím toto si zaslouží určité, eh, určitou další uh, reflexi, protože uh, samozřejmě jsou různé způsoby, jak uh, ty fondy hodnotit, ale nebylo by dobré, jsou různé hvězdičky a, pod, a podobně, ale nebylo by dobré, aby neregulované uh, instituce uh, mohly vydávat taková hodnocení a ne ti, kteří k tomu jsou skutečně způsobili. Takže tolik jedna věc, eh, která mě vede ještě k úvahám a pak ještě další věc. Aby se tedy tyto fondy transformovaly v banky, tam jsme ještě možná nedospěli tak daleko. Neměli bychom mít systém, který je příliš regulovaný. Tolik tedy ně, některé mé postřehy a jinak rád budu pracovat s naším zpravodajem, s ním jsem už navázal kontakty a ta spolupráce již nyní je, vypadá velice, velice plodně. Ano, děkuji a nyní za Wolfa Klenta speak. Uh, Děkuji, eh, já budu mluvit německy, dokrát za Wolfa. Ne, anglicky, pardon. Eh, myslím, že je to velice důležitá otázka a eh, i za sebe mohu říci, že ten harmonogram je velmi podstatný. Buď se nám podaří to zvládnout do dubna, nebo se ztratíme někde po cestě. Pan eh, Klinc eh, vítá snahy komise. Myslím, že to je také velmi důležité. Byl by rád, abychom eh, se zaměřili na práci ESRB a EUSCO v této oblasti a také na spolupráci v, na globální úrovni. Myslím si, že tento investiční nástroj by měl především přenášet likviditu a že třeba zaměřovat se na přístupnost. Vzhledem provázanosti eh, bank eh, už eh, ty fondy hodně fungovaly procyklicky, zejména v době negatických, negativních poklesů. A žádný EMF vzhledem tedy navzdory eh, stavním eh, pravicím, eh, pravním ustanovením nesklamal v investory, takže otázkou je, jestli by bankovní sponzoři neměli doplácet nebo do, dávat likviditu těmto fondům stanování minimálních požadavků 40-60% na likviditu přes noc by nepomohlo a potom také on informační povinnost příslušnému dohledovému orgánu a ESMě je otázkou. Ta debata, která zde proběhne, ukazuje, že nebo ukáže, že fondy peněžního trhu nejsou banky, ale otázky sponzorství a vazeb na banky jsou tady velice spletité, protože by bylo eh, nesmyslné eh, zvyšovat eh, požadavky mm, kapitálové na banky a nechat tohle úplně neuregulované, ale na druhou stranu tady nevytváříme druhou kategorii bank. Děkuji vám, Said. Děkuji, paní předsedkyně. Když jsme procházeli zprávou kolegyně McCarthyové o eh, strukturální reformě bankovnictví, byly tam tři zásady, na kterých eh, jsme se eh, napříč spektrem shodli. Za prvé omezit co nejvíce výkup Eh, eh, zkrachovalých bank daňovými poplatníky, pak se to týkalo eh, v odpovědnosti a pak účetních standardů. A problém s tímhle návrhem je, že znovu tady neřešíme základní tyto tři otázky, které je třeba vyřešit. Pořád tady máme záchranu bank a je to spíš taková regulace a neřeší se ten základní problém. Jedna věc se tady také týká účetnictví, kde jsou ty banky, sponzory a servy říká, že to musíme vyjasnit. Ten vztah eh, k tomu, co se děje na rozvaze a mimo rozvahu. Ale mám tady, eh, kromě toho, že to neřeší ty zásadní problémy ukořené, ještě další eh, výhrady. Ten takzvaný náhrazník SINAFu, který má zabránit krizi krizím. Pokud se podíváte na Cínafit a Vínafit, tak ty, eh, těm se daří prakticky stejně během krizí a na Cínafit se tady zaměřujeme, protože se zdá, eh, že eh, jsou na některých trzích prostě preferované. Ale pokud, pokud se podíváte na názor firemních finančníků, tak ty mají rádi cenafy kvůli těm možností. A opravdu chcete říct, že oni potřebují ochranu e, před sebou? Tady otázka jsou rany a to, jak je vyřešit. Není to příliš vysoké, ty 3%. A nevyženeme tady e, spíše e, hodně lidí z těch cínafů, kromě velkých amerických bank, které si můžou dovolit ten nárazník a nedáváme potom ty peníze americkým bankám a, a místo toho, abychom eh, zajistili eh, snadší fungování trhů. Tady tvrdíte, že VNAF je eh, inherentně bezpečnější než CNAF, ale pokud se podíváte na výzkumy a zejména na ty zkušenosti s vyplácením vkladů ve VNAFech, tak je to sporné. Pokud se podíváte na ty ultrakrátké obligační fondy nebo na ty francouzské fondy během krize, tak a také, když se podíváte na zkušenosti eh, rozšířených VNAFů, tak tam eh, byly masivní požadavky v roce 2007, takže otázkou je, jestli jsou opravdu bezpečnější. Musíme eh, si opravdu klást pečlivě otázku, jestli CNAF je špatný a VNAF je dobrý zejména organizace, které tohleto eh, nabízejí, eh, říkají, že je řídí úplně stejným eh, způsobem. Jedná se tam akorát o účetní rozdíl. Potom druhá věc, na kterou se musíme zaměřit, je, co se stane, když najednou zavřeme CNAF. Vši, přetečou všechny ty peníze do VNAFu, anebo to půjde do běžného bankovního systému. A opravdu chceme, aby se rizika koncentrovala takhle. My chceme diverzifikovat to, kde peníze leží, a než abychom je koncentrovali v, riskových, v riskantních bankách, které nemají eh, dobré výsledky, pokud jde o řešení krizí. Pokud se podíváte na účty řady bank, tak, ty, eh, tak řada z nich není v dobrém finančním eh, zdraví. A teď bychom eh, podpořili ještě větší koncentraci peněz do tohoto sektoru. Potom další věc, která ve mně vyvolává obavy, je to, co říká Jean-Paul, a sice zákaz úvěrového ratingu. Podívejte se, to už jsme si několikrát prošli a máme k tomu odlišné názory. Ono velice špatně u CDO a CDS se jim nedařilo, ale teď už ale pokud jde o úvěryschopnost eh, státní a o státní dluh, tak tam eh, se jim dařilo docela dobře. A trhy jsou eh, před nimi. Takže nepoužívat, nepoužívat je v tomto kontextu se zdá jako příliš přehnané. Myslím si, že si musíme zamyslet nad tím vlastním ratingem opravdu likvidace CNAFu nebo přesun k VNAFům, to je věc, kterou je třeba eh, zvládnout a potom eh, neschopnost ratingových agentů ohodnocovat tyto fondy. To je také věc, na kterou se musíme zamýšlet. Dobrá, ještě někdo by si k tomu chtěl vzít eh, slovo? Dobrá. Tak já se připojím velice stručně. Považuji za nesmírně důležité nestrácet ze zřetele, celé této aktivitě. Že bychom neměli vytvářet další eh, vrstvu bank. Jedním z problémů, které máme, že se příliš spoleháme na banky a nemáme eh, dost eh, dostatečné finance pro potřeby trhu. A když si nedáme pozor, tak tento problém ještě zhoršíme, místo abychom ho zlepšili. Často říkáme něco na způsob stejná rizika, stejná pravidla, ale uvědomme si, že ta rizika do značné míry závisí na institucích, v kterých ty prostředky jsou. Čili někdy to může být rizikovější, čili více systémově nebezpečné, pokud je to ve velké systémově významné bance, než když je to v nějakém fondu, který v konečném důsledku, i když selže, tak eh, nepotopí celý trh. To je právě jeden, jedna ze silných stránek americké ekonomiky a proč se jim podařilo se vzpamatovat z finanční krize mnohem rychleji než my. Samozřejmě, že pracují na tom také Mezinárodní měnový fond a další. Ehm, zabývají se tím, že v Evropě máme systémový problém, protože nemáme dostatečně aktivní trhy. Takže tolik takový eh, celkový pohled na věc. Musíme postupovat obezřetně, abychom věci ještě nezhoršili. Hele, já vím, že jsou, zazněly některé komentáře, které podporují to, co jsem právě řekla. Takže nikdo další, to znamená Saide, prosím, chcete slovo? Ano, děkuji, chci poděkovat kolegům za veškeré příspěvky. Měli jsme už první eh, kolo výměn názorů bilaterálně nedávně a já budu samozřejmě i nadále spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji. Doufám, že se mi podaří dotáhnout návrh zprávy v brzké době a pak ho rozdáme, jakmile eh, ho budu mít připravený. A budou pokračovat i bilaterální jednání v otázce některých připomínek, které tu dnes zazněly. Ovšem, obecně řečeno, souhlasím, měli bychom eh, se opřít o návrh komise, jakožto o východisko a měli bychom tam dát něco i k ratingu, k ratingovým eh, otázkám. Co je snad ještě zásadnější? Ta otázka, jestli bychom měli podpořit spíš výnav než cínav, sínav, nebo jestli by sínav měl být tedy nastaven a jaksi vyšší obtížnost. Můj kolega tady říká, že zás hovoří obdobným směrem, že se na něčem, něčem takovém pracuje. Některé studie a zkušenosti ukazují, že je tu trošku diferencované riziko a že i na globální úrovni, i na evropské úrovni regulatoři se kloní spíše k, vín, k vínav než k sínav. Sínavu bych se chtěli spíš zbavit. Takže tímto se zabývat musíme a musíme zodpovědět také otázku toho, zda by SINAF v případě, že by tady neexistovaly nebo byly méně populární, měly by pak ty prostředky se přelít jinam a kam? A je to více nebo méně rizikové? To nad tím se budeme muset zamyslet. Prozatím však děkuji za veškerou spolupráci. Nepochybně se k tématu ještě vrátíme. Dobrá, děkuji. Harmonogram už jsme prošli. To jest, budeme zvažovat návrh příště 2. prosince a pak kritickým datem bude 10. prosince v 5 hodin pozměňovací návrhy. Takže děkuji a tím Eh, jsme se dostali trošku dopředu, protože benchmarky máme dělat až 16.30, tedy eh, nevím teď, kdo je stínový zpravodaj tady za socialisty. Trochu jsme předběhli. Nevím, jestli je tady někdo za EPP. Dobrá, Gay Mitchell je na cestě. Proto doporučuji, abychom si znovu udělali kratší pauzu, než se tady sejde ještě pár dalších zájemců o toto téma a v 16.30 obnovíme znovu zasedání. Dobrá, tak začněme. Pořád čekám na jednoho eh, stínového zpravodaje. Takže teď se dostáváme k bodu číslo 5, což je referenční indexy v rámci finančních nástrojů a smluv. Já eh, eh, tady asi budu mít Eh, trošku eh, střed zájmu, protože předsedám eh, debatě o vlastní zprávě. Nicméně já jsem zpravodajkou zde, takže nejdříve několik organizačních připomínek. Máme tady před sebou velice napjatý harmonogram, jehož cílem je pokusit se dosáhnout něčeho ještě v tomto volebním období. Všichni doufali, že by to ještě bylo možné. Abychom toho dosáhli, tak já jsem eh, napsala většinu svých pozměňovacích návrhů přes víkend a dala jsem je do dokumentu eh, ve verzi, eh, kde lze sledovat změny oproti návrhům komise. Už jsem to roz zeslal stínovým zpravodajům a do Fongpolu a všichni byste s tím měli, do toho měli mít přístup. Také to dám na své webové stránky tak aby si to mohli stáhnout všichni. Eh, jako předsedkyně jsem hodně zaneprázdněná, takže nemůžu nad tím eh, eh, absolvovat tolik jednání, nicméně mé stanovisko bude tímto transparentní a můžete posílat připomínky, kolik dalších změn budu schopna zahrnout ještě před podání své zprávy, nevím. Asi to nebude příliš velký počet, ale máme tady každopádně tohleto otevřené kolečko pozměňovacích návrhů které eh, budu eh, moci eh, zohlednit. A také na webu někde vydám nějakou tabulku s přehledem různých těch pozičních dokumentů a dalších dokumentů, ke které se ke mně dostaly, tak abyste je všichni viděli. Vzhledem tomu, že jsem to napsala přes víkend, tak si asi dokážete představit, že jsem tam eh, do toho vtělila ten svůj eh, princip eh, základních principů nebo přístup základních principů. Takže co jsem vlastně dělala? Nejdříve rozsah působnosti. Došla jsem k závěru, že komise do toho zahrnula příliš mnoho. Není to příliš praktické. Ten objem těch ukazatelů nebo referenčních indexů vzhledem k tomu, co se používá v Unii i mimo. A celý ten proces je eh, tak jako rozdělaná práce, takže eh, šlo o to, eh, to nějak nenarušit. Takže nakonec jsem se rozhodla zaměřit se na správce. Ve článku 5 jsem vymezila soubor kvalifikačních eh, kategorií pro referenční indexy. Pokud máte referenční index, který naplňuje jedno z těch kritérií, tak jste zahrnuti do eh, působnosti tohoto nařízení. Jejich tam na začátku článku 5 eh, celá řada jsou to ty kritické indexy, také komoditní referenční indexy, to je velice široké a uznám, že bychom to ještě mohli zúžit a ráda uvítám podněty a také eh, jakýkoliv eh, správce alespoň jednoho hlavního eh, referenčního indexu a hlavní referenční index definuji jako ten, kde se to týká více než 100 miliard. Opět to je číslo, které jsem si vymyslela, nepočítala jsem, kolik by se to týkalo a nepředpovědě se stavím k vašemu návrhu, k vašim možným návrhům, že to je možná, že když jich máte víc než jeden, ale možná budu taková tetička Sely, protože nikdo jiný prostě neví, kdo kolik by to mělo být. Spíš si myslím, že by to mělo být víc než méně. Jedno eh, z dalších kritérií je, eh, že příslušné úřady, pokud jim leží na srdci nějaké ty referenční indexy, mohou říci, že správce tohoto eh, indexu chtějí pod nařízením. Takže to je takové zabezpečení. Možná, že můžeme začít tedy zvolna a potom to zrychlit. Také jsem, jsem zahrnula zprávce eh, referenčních indexů, eh, které se používají pro finanční eh, nástroje na maloobchodních trzích. Pokud byste to chtěli nějak zúžit, tak jsem otevřená. Potom administrátoři IBORů a těch svopů přes noc opět tady ehm, to musíme zabezpečit do budoucna, takže eh, jsem tam zahrnula i eh, dohledové orgány. Potom jsou tady správci indexu s mm, poměrně eh, malým počtem předkládajících subjektů, kde příslušný úřad možná bude nějak zranitelný. A potom tady jsou všichni správci vícečetných indexů s dopadem na jednotný trh. Já eh, netrvám na tomto seznamu, nicméně musíme někde eh, začít a opravdu bych chtěla, že nějak tam musíme vtělit eh, to, co je uvnitř a co tam není. Jakmile nějaký správce bude uvnitř toho nařízení, tak se to bude týkat všech jeho referenčních indexů. To proto, že pokud poskytujete nějaký zásadní referenční index, tak máte určitou reputaci a ta souvisí se všemi eh, vašimi indexy, ať už eh, pře eh, sáhnou určitou laťku nebo ne. Takže to nařízení by se mělo uplatňovat jednotně v rámci subjektu. Proporcionalitu by potom, nebo jeho uplatňování proporcionátu uplatňování by eh, sledovala ESMA. Potom podle článku 23 eh, žádost autorizaci, jakmile eh, přeskočíte tu kategorii kvalifikovaných indexů, tak pokud tak oznámíte příslušnému úřadu ve své žádosti o autorizaci, že tohle jsou referenční indexy, které, díky kterým jste se dostali do té kategorie a mm, pokud eh, tam má mít například nějaký požadavek de minimis, ne aby to bylo eh, prostě index po indexu, tak eh, je třeba tady vysvětlit, jak se to dělá. Takže příslušný úřad by mohl souhlasit nebo by nemusel souhlasit. Já si představuji, že většinou by to bylo dohodou a v budoucnosti, až budeme vědět více o referenčních indexech, tak bychom to mohli ještě dopracovat. Pokud bude třeba tam eh, zachytit nějakou novou kategorii. U třetích zemí. Tak tam velice dobře vím, že vzhledem tomu, že je to rozpracované a řada zemí nebude mít příslušnou legislativu, budou mít nějaké postupy, ať už prostřednictvím eh, svých eh, správců nebo eh, dohledu, tak tam bychom měli podpořit standardy IOSCO. Takže byla bych proto, aby prvních pět let administrátoři, tedy správci, vysvětlovali, jak si představují naplňování kritérií IOSCO Mohlo by to být analýzu ehm, kodexů chování. Ehm. Samozřejmě by to také mohlo být eh, tím, že to bude na seznamu ehm, ESMA a také by to mohlo být eh, tím, eh, že tam bude nějak do budoucna nějaké ustanovení o ekvivalenci. Takže v zásadě je to rámec IOSCO kde eh, ekvivalence bude jakoby paralelní. A vždycky to bude samozřejmě eh, napadnutelné. Základní předpoklad a od toho dozorovaného subjektu, který chce eh, tohleto uplatnit, je právě takovýto. V návrhu je 24 měsíců na to, než bude v EU nutné žádat o e, schválení. Takže e, tohle e, jsem vzala také jako východisko pro třetí země. Tam jsem napsala 30 měsíců a to proto, že jsem vzala těch 24 měsíců pro EU a předpokládala jsem, že ten schvalovací proces bude trvat nějaké tři měsíce a dala jsem tak tomu ještě další tři měsíce, protože ono e, to bude takové trošku e, e, neobratnější se třetími zeměmi, takže takhle jsem se k tomu dobrala a transparentně vám to odhaluji. Další věci. Kodex jednání ve článku 9 a jinde. Myslím, že nemusí to být po jednotlivých ukazatelích, po jednotlivých indexech. Eh, kodex jednání eh, správce by mohl být eh, obecně rozdělen na nějaké sektorové podrobnosti a pokud se tam bude uplatňovat zásada proporcionality, tak tam budou některé části, které asi nebudou tak relevantní pro ty mnohem menší indexy. Potom ohledně toho, jak vykonávat Eh, to, co je právně závazné. Protože ono to nebude možné, pokud to nebude na smluvních základech pro platbu. A pokud ty přispěvatelé budou také ve třetích zemích. Takže já jsem se zkus, eh, pokusila to eh, naformovat nějak tak, aby z toho vyplývalo, že by to mělo být co nejzávaznější, ale musí to být proveditelné. A myslím si, že také stojí za zmínku, že si nemyslím, že ehm, ze správců eh, můžeme udělat eh, dohled pro eh, přispěvatele. To by nebylo vhodné. Mm, vhodné by bylo, kdyby měli nějaké poznatky o tom, kdo jsou jejich přispěvateli, aby prostě nebrali informace prostě od jakéhokoliv neověřeného, neznámého zdroje bez pověsti to by, měl být, to by měla být součást eh, rámce fungování eh, nějakého eh, správce. Měl by to být součást jeho kodexu jednání a měli by také zkoumat řádným způsobem to, co dělají a odhalovat případné nepatřičné vzorce chování ale myslím si, že kvůli tomu nemusí eh, přesně eh, zkoumat každého dopodrobna. Ve článku 12 v přílohách to je jedna oblast, eh, kde si myslím, že se musíme zabývat trošku víc dodržováním IOSCO. To zatím ještě jsem nerozpracovala, protože potřebuji reakci od jednotlivých kolegů a určitě i od zainteresovaných. Mám k tomu několik námětů, ale pořád je to tady eh, rozpracované. K těm kritickým eh, referenčním indexům, tak tam jsem udělala definici, aby to bylo trošku jasnější. Zatím jsem neupravila eh, ten 20% práh, pro případ, že eh, ztratíte těch 20% přispěvatelů. Trošku se bojím, že 20% by někdy mohlo být příliš nízké, někdy eh, příliš vysoké. Pokud eh, máte brát příspěvky, dejme tomu, z celé Evropy a potom přijdete o i zástupce v jednom rohu, tak v jednom koutě, tak Hmm, je to eh, podstatné, ale pokud se vám to stane někde eh, po celé Evropě, tak to zase tak problematické není. Takže eh, si myslím, že tady by měla být nějaká obecnější pravomoc. Ovšem pro někoho je ta myšlenka donucení kontroverzní, takže čekám na reakci na toto. Zatím jsem to neupravila kromě tedy toho zpřísnění eh, definice kritického referenčního indexu. U eh, toho eh, prohlášení mm, o obsahu indexu, tak to by samozřejmě mělo být jasné. Jasný ten obsah by měl být jasný, ale nemůžete vždycky ověřit, kde se uplatňuje eh, libovůle. Pokud eh, se to nedá ověřit, tak musíte aspoň říci, že to je nebo není ověřitelné. Pokud, se to, pokud to lze ověřit, tak to samozřejmě děláte. Ve článku 39 je myšlenka těch 5%. To jsem si myslela, že by bylo velice těžké. Takže eh, možná by tady eh, to trvalo. Eh, někdy si říkáme, že jde až na 200 let. To možná tehdy už budeme mít nějakou jinou úpravu, ale z praktického eh, ohledu nevím, jak by bylo možné udělat těhle 5%. Pořád si myslím, že lidé si budou klást otázku, jestli těch 5% je relevantních v době, kdy vstupují do toho smluvního uspořádání. Potom je toho tam velmi málo ohledně toho, co dělat v takových případech a navrhla jsem tady nějaké technické standardy. A potom, ještě závěrem, jsou tady nějaké věci, které se týkají duševního vlastnictví. Samozřejmě ne všichni to vědí, na to já se specializuji, jsem se specializoval, než jsem přišla sem, Nedělala jsem tam eh, v této oblasti nic jiného, ale to možná ani nebude třeba. Eh, řekla jsem, že pokud je o zveřejňování dat, to znamená, eh, tak tam nepatří zveřejňování metodiky a tady čekám na vaše reakce. Jestli jsou nějaké ještě další věci, které bude třeba Dobře vím, že jsou tady práva duševního vlastnictví. O to tady jde a nechci, aby eh, tato práva ehm, se nějak příliš eh, zneužívala. Takže eh, k tomu ještě budu muset udělat nějakou práci. Tolik tedy zhruba nástin toho, na čem pracuji. Jak říkám, už se můžete podívat na dokument komise se značenými změnami mnou a, a ještě to přijde upravit, ale myslím si zatím, že to eh, dává smysl jako celek a nepožadují se tady eh, eh, hlášení jednotlivých referenčních indexů ve článku 25, protože to všechno je pokryto tím autorizačním procesem, takže článek 25 je fakticky vyškrtnut. Doufám, že vám to dávalo smysl, to, co jsem povídala. A teď dávám slovo stínovým zpravodajům. Tak za ETP. Děkuji za podrobný úvod a dnešní poznámku. Budeme samozřejmě s vámi spolupracovat, abychom dospěli k uspokojenému výsledku v tom časovém horizontu, který jste tady načrtla. A jinak si myslím, že je pár věcí, na které chci upozornit. Za prvé, je zřejmé, že nedávné události spochybnily integritu i některých eh, do té doby spolehlivých referenčních indexů na globální úrovni, ať už je řeč o Liboru nebo o jiných indexech a eh, tyto, tato manipulace pak vyústily v mnoha milionové pokuty je nutno přijmout kroky směřující k obnovení důvěry v systém. A víte, že například v jednom případě to bylo 160 milionů, v jiném to bylo přes 50 a další částky, čili je jasné, že to, co je v sázce, nás nutí k tomu jednat. hovořilo se o selhání ratingových agentur, auditorů. Takže si musíme položit otázku, jaká etika se vlastně učí eh, v, v těch business školách. Protože hovoří se o integritě trhu, víme, že docházelo k manipulaci. A já jsem doslova zaplaven žádostmi o setkání s lidmi, abychom eh, náš systém funguje, ale ani jeden z těch, kdo mě žádají o setkání, nejsou přímo ty dotčené osoby, jsou to spíše zástupci vládních, eh, musí, čili nejsou to ti, kteřích eh, se to má týkat nejvíce. Musíme si uvědomit, že to může mít dopady na mnohé lidi, na držitele hypoték a tak dále ale nesmíme být nekritičtí, pokud jde o podněty, které dostáváme ze, ze strany třetích stran. E, musíme velmi používat e, tedy náš úsudek velmi opatrně. Návrh komise, i když je víceméně v souladu s těmi základními principy, tak rozšiřuje trošku rozsah působnosti, takže zahrnuje větší počet referenčních indexů, jak jste zmínila, paní předsedkyně. Komise říká, že principy ESCO obsahují určité, určitou míru flexibility, ale že hrozí, že budou divergentní pravidla, to, tudíž, eh, že dojde k rozdrobení trhu. Nad tím se musíme zamyslet. A ještě pár věcí k um, rozsahu působnosti. V rámci těch různých návrhů možná nejsou sladěny z pokyny ESMA, například ET eh, e eh, pro, pro použití ETF a USIC, čili toto musíme ještě vyjasnit, žádat o vyjasnění v příštích týdnech, než budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Jedna věc, eh, kterou zatím výbor možná nevzal na vědomí, a to ta se týká indexu ehm, produkovaných národními statistickými agenturami, ústředními statistickými úřady. A to je třeba eh, takzvaný Consumer Price Index. To jsou všechno ukazatele, které mohou mít eh, vazby na, k finančním kontraktům a víme, že ve konzultační fázi se komise rozhodla nezahrnout národní statistické ukazatele. Ale přitom nebyla žádná explicitní eh, výjimka a vzhledem k tomu, že spadají pod Eurostat a spíš jsou podrobeny striktním standardům, ať už jde o metodiku nebo transparentnost, myslím si, že bychom, se, mm, že bychom měli eh, tuto věc přehodnotit. Obecně řečeno, znepokojí mě ustanovení o uh, whistleblowers, o informátorech, protože eh, tady máme určité pokyny z roku 2005 z dokumentu, který eh, říká, že, že administrátor eh, referenčního indexu by měl nastavit spolehlivý mechanismus pro informátory, aby existovalo včasné upozornění na jakékoliv potenciální regularity, které se mohou objevit. A ten, kdo předkládá referenční indexy, by měl mít nulovou toleranci, včetně disciplinárních opatření pro neplnění interních uh, politik, včetně těch, které se týkají informátorů a agent, který vypočítává referenční index, mě by měl rovnou, rovněž stanovit jasný mechanismus pro inform, informátory, aby bylo možno včas identifikovat jakékoliv nekalé praktiky, ke které může docházet. A stávající obvinění z údajných eh, manipulací eh, s komoditními indexy vyplývají z, tedy z obvinění z toho, co se z informací, které dodal Guardianu právě informátor. A já nechci, abychom měli vyložit nějakou chartu, nějakou listinu pro nějaké špiony a špehy, ale myslím si, že ten dokument SMAEBA pro stanovování benchmarků a, a stanování metody pro informátory by měl vzít potaz a měla tato oblast, že by měla být ještě eh, trošku zlepšena v textu. Pak pokud jde o audit, tak vítám návrhy týkající se auditu. Je potřeba, aby byly eh, referenční indexy auditovány prav, pravidelně a to k tomu kvalifikovanými osobami. Je to konec konců velmi specializovaná oblast. Paní předsedkyně, tolik eh, obecné připomínky v reakci na to, co jste řekla. Ještě budu možná něco mít k požadavkům v eh, souladu s FUCI. To je záležitost, na kterou možná ještě upozorním. Ale jinak si myslím, že je dobré, abychom postupovali v této otázce co nejrychleji. Ty otázky, na které tu bylo upozorněno, jsou platné a já doufám, že zohledníte i někde něco z toho, co jsem tu právě teď uvedl. Děkuji. A nyní za SAD Emily Turnen. Thanks. Děkuji. Děkuji, Sharon, za vaši otevřenost a za to, že jste nás podrobně informovala o našich názorech a já si dovolím k tomu něco poznamenat za naši skupinu, takže ke kontextu, jak zmínilo i EPP, byli jsme svědky skandálu z loňského roku s, Lib s Liborem a Euroborem. Teď je tu podezření na, v manipulaci v komoditních trzích a v rámci Forexu. Takže existuje evidentně legislativní mezera, kterou musíme zaplnit. Proto podporujeme návrh komise. A i teď, pět let po krizi, stále ještě se snažíme vyčistit ten sektor, kde stále probíhá k záměrným manipulacím a podvodům. Je to na úkor daňových poplatníků, vkladatelů, středatelů a maloinvestorů. A ještě několik dalších bodů, a to k sankcím. Alin McCarthy již se zabývala um, zneužitím tržního postavení. Je důležité, aby úroveň sankcí nešla pod uh, práh toho, co bylo stanoveno v předchozí legislativě. Jinak podporujeme co nejširší působnost budu se ještě muset do větší hloubky zabývat vašimi doporučeními na omezení rozsahu působnosti oproti návrhu komise. Myslím si, že stávající příklady a případy manipulace v mnoha oblastech ukazují, že potřebujeme širokou působnost, co nejširší. Tak, aby to pokrývalo různé produkty a trhy. Ale musíme stanovit i určitý eh, rozsahový limit Podívám se podrobně na váš návrh. Někdy je těžké stanovit jasnou, jasnou hranici. Pokud je o ta vstupní data, metodiku, tím se zatím zabýváme. Pokud nemůžeme věřit vstupním údajům, tak pak nefunguje ani nic dalšího. Zmínil jste také některá některé otázky eh, duševního vlastnictví, ohledně metodiky a ehm, vykazování dát. Já myslím, že to lze určitě nějak řešit, protože nemůžeme připustit eh, takovéto ehm, nějaké nelegální praktiky. Musí existovat vykazování dat i metodik na určité úrovni. Správce musí mít nějakou možnost se tím zabývat a stejně tak i příslušné orgány. Pokud jde o ochranu spotřebitele a transparentnost, tak eh, tam se nám zdá eh, být ten návrh ehm, víceméně eh, dostatečný. Chceme, aby tam byla ustanovení, která zajistí právo na investorů na odškodnění v případě manipulace indexu a vycházíme tady z určitého návrhu, ehm, který eh, pochází z ehm, Evropského spolku investorů. Jinak podporujeme komisi také pokud jde tedy o roli, hovořilo se o tom, jestli role ESMA je dost silná. Eh, v původním návrhu to údajně bylo mnohem silnější. Stávající kompromisní návrh je pořádku, ale je důležité, aby ESMA měla nadále silnou roli, abychom zajistili ucelené, ucelený dozor a to znamená, měly by do toho být zapojeny národní orgány ESMA. To je v pořádku, ale každopádně ESMA musí mít silnou roli. Čili tolik některé předběžné postřehy. Jsme připraveni postupovat rychle a zabývat se v příštím období e, dalšími podrobnostmi. Děkuji. Filip odešel. Vy Sveneho chcete nahradit? Ich werde nur kurz äh, für Philipp sprechen und ähm, die genaueren, das genauere Feedback äh, bekommen Sie dann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 the ECR, Syed. Tak Said za ECR. Děkuji. Tak to je další příklad eh, toho, jak komise dělá eh, jednu věc na jedné straně a potom jedna eh, na druhou stranu. Jinak hodně tady říká, že musí omezovat byrokracii a zjednoduchovat, zjednoduchovat regulace, ale když chceme vyřešit Libor a další libory, tak tak eh, tady najednou eh, chceme zavést další indikátory a co co nejrychleji. Ale eh, my se musíme zaměřit především na krátkodobý problém a vést o tom debatu a odložit a tím odkládáme a neodkládat řešení skutečného problému. My jsme pořád nevyřešili bankovní krizi. Pořád nám tady padají banky každý, rok, každý den, nebo možná, že ne každý den, to přeháním, ale pořád nám banky eh, padají a zachraňují se z prostředků daných poplatníků v EU a to jsme nevyřešili za nějakých 5-6 let po začátku krize. A přesto se snažíme řešit jiné problémy. Je tady jasný problém s Ibory. Lidé eh, to uznávají, proto po celém politickém spektru eh, je potřeba řešení a proto já jsem pro vypracování těch pokynů v USA a v Británii se snažíme to řešit. Ale komise chce neřešit jenom eh, ty IBORy, které jsou systémově relevantní, ale všechny eh, referenční indexy. My potřebujeme eh, nařízení založené na rizicích a ne v jednorázový paušální přístup, tak jak to teď je, navrhuje. A potom tady jde o, pokud je o robot, o tak se ukazuje, že eh, banky eh, se bojí obvinění z manipulace. Čili jde o to, eh, jak nastavit situaci, aby to byl užitečný index. Jak ty organizace mohou, aby byly ty organizace odrazeny. Takže ten v Euribor a Libor opravdu musíme nějak vyřešit. A jak říkala stínová zpravodajka, zpráva paní McCarthyové, Prostě musíme to uvést do souladu s ní. Také musíme eh, velice pečlivě se stavět ke třetím zemím. Žijeme v globálním prostředí a jiné eh, jurisdikce prostě eh, nezavedou v takovouhle regulaci jenom kvůli nám. Takže z toho důvodu jsem rád, že v prvním nástinu, nástřelu Sharon jde správným směrem, jak jsem to viděl. Je třeba tedy eh, ovšem pochopit eh, přesně detaily toho, co navrhujete. Nicméně zavřeme se na ty systematicky důležité eh, referenční indexy, zajistíme, zajistíme aby nebyly manipulovatelné a zaměřme se opravdu na ty, které byly problémem a ne, aby jsme eh, využili pořádnou krizi k tomu, abychom zavedli ještě další regulaci. Děkuji a teď další řečníci. Silvy eh, se přihlásila a nikdo jiný? Eh, no, Děkuji. Ne, já myslím, že je opravdu užitečné, že vedeme tuto diskuzi. Nebudu teď zacházet do e, příliš velkých pozorno, podrobností, ale aspoň několik poznámek. Takže za prvé, tady je skutečně to oblast, kde došlo ke eh, zneužívání přestupkům a podvodům. Jsou to dokonce věci, které eh, jsou potom eh, předmětem stíhání. Takže jistě nesmíme to přehnat, ale je potřeba to vzít na vědomí, protože občané očekávají zásadní reakci. Za druhé, otázka, která bude asi nejtěžší, to je stanovení působnosti. Nebudu teď zacházet do technických podrobností, ale je důležité, abychom do působnosti nevkládali subjekty, které nezodpovídají za indexy, některé ty vedlejší indexy a celá ta kaskáda zodpovědností a aby přitom unikli z rozsahu ti, kteří za to zodpovědnost skutečně mají. Čili otázka působnosti je nejtěžší otázka v tomto textu. Eh, pak bychom měli dát samozřejmě jasné pravomoci ESMA, protože když jsme nastavili eh, orgány, evropské orgány eh, finančního dozoru, tak všechno, co se týká trhu, jakožto celku, jsme se snažili, chtěli dát nějakému kompetentnímu orgánu, který bude zodpovědný tedy celkově pro všechny země, já si myslím, že je to jedna z cest, eh, o kterých bychom měli uvažovat. Bylo by to, odpovídalo by to tomu, co jsme dělali, pokud jde o ratingové agentury a tomu všemu, co, o co se snažíme už od roku 2010. Děkuji. Right, thank you very... Ano, děkuji. Někdo další? Nik- nikoli Filip Todd za komisi na mě mával. Takže Filipe, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A děkujeme vám za vaše schrnutí předběžných eh, náhledů na eh, tuto zprávu. Děkujeme také eh, za to, že jste naznačila, že jste ochotná postupovat rychle a maximálně nám pomoci při dosažení Eh, dohody v prvním čtení včasné dohody. Je to skutečně prioritní otázka a vzhledem k tomu, že jsme jednou z prvních jurisdikcí, která chce implementovat principy JASKO, tak pochopitelně chceme, aby to probíhalo rychle. Další oblasti eh, další světa budou nás přístup brzy následovat, takže je potřeba, jak říkám, jednat bez průtahu. Dovolte pár poznámek k některým věcem, co tu dnes zazněly. Takže k působnosti opravdu navrhli jsme širokou působnost. V první řadě proto, abychom to sladili s Jasko, protože tam je rovněž široký přístup na základě tedy principu přijatých v loni v červenci. Ty indexy, které sdílí určitá rizika a zranitelnost vůči manipulaci a jsou předmětem konfliktu zájmů a nebezpečí eh, zneužití, tak tyto indexy by měly být tedy rozstříděny do těchto kategorií a potom podrobeny stejným pravidlům. Zároveň náš přístup musí být uměrný. O to jsme se snažili tak, abychom měli specifické, eh, pra, specifická pravidla pro eh, Libor, pro indexy stanovující úrokovou sazbu, komoditní indexy, regulované trhy, indexy takzvané kritické, které mají systémový význam pro Evropskou unii, kde existují kolegia eh, správců a dále takzvaná opatření úrovně 2, kde lze nastavovat určitá pravidla ve vztahu k některým indexům. Čili myslím, že jsme to vyvážili po, poměrně dobře s tím, že jsme si vědomi, že různé kategorie indexů mají různé potřeby, rizika a pravidla. Teď pokud jde o informátory, tak ano, bereme na vědomí tyto připomínky, ale máme za to, že vzhledem k tomu, že se tato záležitost řešila v nařízení o e, zneužití postavení na trhu, tak že tam jsou specifická ustanovení pro informátory a pro to, aby existoval systém hlášení jakýchkoliv e, porušení pravidel v případě jakýchkoliv podezření na zneužití. My se tím dále zabýváme, také zpravodaj z EHSV o tom s námi mluvil. A pak pokud jde o Eh, dohled, tak eh, ta, tam ta rovnováha, pokud je o kritické indexy, je dobrá. Tyto kritické indexy se týkají jiných členských států, tudíž příslušné orgány těchto států budou zapojeny do těch stěžejných rozhodnutí týkajících se těchto stěžejních indexů, těchto kritických indexů, kriticky významných indexů. Pokud bude v rámci kolegia nesoulad, tak bude ESMA moci fungovat eh, jako zprostředkovatel. A s těmito slovy vám děkuji ještě jednou. Těším se na spolupráci s vámi i s dalšími poslanci a poslankyněmi. Děkuji. A nyní jen stručně zodpovím na to, co zmínili kolegové. Gay Mitchell, ano, jistě um, ehm, držitele hypoték a tak dále nám nepředkládají poziční dokumenty. Takže právě proto jde o to, jestli se, jakým způsobem se benchmark používá. Já samozřejmě na toto myslím. Beru na vědomí také eh, to ustanovení komise o vhodnosti. Dále, to o těch statistikách a centrálních bankách, já to ano, tomu naslouchám, Ehm, hovořilo se o výjimce pro cent, centrální banky, ono to tak úplně není. Ono je to vždycky v těch podrobnostech, je to zakopán pes. Nejde jenom o to, co je vyškrtnuto, ale také, co se objevuje jinde v článku 5, tam dole 5.1, jsem řekla, že ESMA může poskytovat pokyny, to souvisí s principem proporcionality a může tam být i seznam eh, vyňatých uh, institucí. Právě tím jsem myslela centrální banky a statistické eh, úředníky z členských států, ale dělat to úplně plošně, to je příliš, protože ono se toho děje tolik i v centrálních bankách, kde se vytváří různé indexy, <clears throat> než bychom měli mít alespoň určité srovnání horizontální i v této oblasti, tak jako jinde. Takže bohužel je to opět eh, trošku na úkor utajení, eh, principu utajení v rámci centrálních bank. Souhlasím, že bychom měli prověřit tu otázku informátorů. Já si vzpomínám, že jsem tam nějakou, nějakou referenci dala, ale možná by se to dalo napojit i na ustanovení lidí, která jsou jinde právě v té zmíně, citované směrnici a v CRD 4 že často to bude eh, právě v těch eh, subjektech, které jsou eh, předmětem dozoru. Tam dochází často k tomu, k těm hříchům, takže musíme zajistit, aby tam skutečně dozorci byli a aby systémově tam fungoval nějaký interní proces pro fungování informátorů. Dále Emily ti, kteří mají obavy ohledně působnosti, já se nesnažím z toho, té působnosti něco eh, vyčlenit jenom tak, aby to bylo light, ale abychom měli něco, co je umě přiměřené a prakticky realizovatelné. Z principu IOSCO mám za to, že musíme mít náležitou úroveň vykazování různých eh, věcí, různých záležitostí, pokud jde o roli ESMA, tam by mohl být ještě určitý prostor pro více ESMA, eh, pokud jde o, tedy já si myslím, že zatím ty, eh, pokud jde o ty delegované akty komisi, tam je to možná trochu víc široké, mohli bychom zapojit ESMA trochu více do některých strategických otázek, ale stejně si myslím, že to není úplně to samé jako ratingové agentury, kde 500 potenciálních administrátorů. Kolik lidí má ESMA? 80? 100? Není to nějaké jednorázové schvalování jako u, kredit, u ratingových agentur. Kdybychom měli skutečně evropské orgány dozoru, které si vysnil parlament na začátku tohoto mandátu s tisíci eh, pracovníky, tak pak by to bylo v pořádku. Ale nemáme je. Takže musíme použít tu surovou sílu, kterou mají národní příslušné orgány Samozřejmě, aby se ESMA tam měla své slovo v rámci kolegí, aby tam bylo závazná media, mediace v případě, že potřeba něco vyřešit. A možná ještě pár dalších rolí ESMA. A konečně, IOSCO je možná eh, hodně široké, ale je to také uměrné. Uměrnost není jenom o nějaké eskalaci. To znamená tím, že by tam bylo ještě něco navíc pro, řekněme, indexy nebo a pro jiné věci. Já myslím, že tady že není k dispozici více informací o tom, jak, se, jak to ušít tak tímto způsobem na míru. A delegované akty to ani neumožňují. Takže musíme nastavit eh, tu uměrnost, přiměřenost správným způsobem. Snažila jsem se to nechat otevřené, aby to bylo tak, že kdykoliv ta kritéria nebudou fungovat, v tom smyslu, že tady bude něco vynecháno, aby vždy byla flexibilita, aby bylo možné eh, to tam začlenit. Ale pokud přetížíme příslušné orgány, měli bychom pak notifikace 100 tisíců různých ukazatelů, různých indexů. To nás nikam nedostane. To prostě musíme připustit. Nic nám nebrání, abychom také přiučil k tomu, co se děje jinde ve světě, kdo řeší Jelsko prostřednictvím legislativy, kdo to dělá pouze prostřednictvím prováděcích pravomocí. Já vám zašlu každopádně kopii toho, co jsem až dosud vypracoval, ale nedívejte se jen na to, co je vyškrtnuto. Článek 29 možná vyškrtnut je, ale to je proto, že jeho esence je podchycena jinde. Čili proč má být člověk informován o všech eh, těchto referenčních indexech, když se s tím nic pak nedá udělat. Musíte chytit ty lidi, kteří, lidi, kteří je vytvářejí, zajistit, aby to dělali správně. Regulujeme eh, ratingové agentury přece a ne to, co produkují, ne to, co produkují, co znamená ne ty jejich ratingy. Na to musíme dát pozor. Abychom nepřekročili tuto hranici i u referenčních indexů. Metodika musí být správná, systém musí být správný, ale nemůžeme zasahovat do těch samotných indexů. Tak, takže moje zpráva je zatím jakési dočasném eh, rozpracovaném stavu bude, bude k dispozici již brzy, ale oficiální verze, verze bude k dispozici k, mm, za účelem eh, zvážení 5. prosince eh, 14. pak 16. prosince bude lhuta pro pozměňovací návrhy. Dostáváte tedy informace již dopředu, abyste se nad, to, nad tím mohli zamyslet. Zvážení pozměňovacích návrhů 20. ledna. Hlasování na ekonu 30. ledna. Na plenární zasedání v březnu. Čili je tu pořád ještě určité okno, určitá příležitost, pokud máte něco i co bude možné ještě zpracovat rada, budou moci možná ještě za řeckého předsednictví dospět k dohodě. Jsme tomu každopádně otevření. A teď už se asi posunu k dalšímu tématu, nebo to už je vše pro dnešek. Dobrá. Takže zítra budeme pokračovat dál. A budeme řešit evropský systém eh, finančního dohledu.